zprávy. Nejprve zpráva pana Faria, Mezinárodní zpráva oceánů. Agenda pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíly udržitelného rozvoje pro rok 2030. Pane Faria, máte slovo na čtyři minuty. Dobrý den, prezident. prezident, Děkuji, paní předsedkyně. Pane eh, komisaři, eh, moře a oceány představují 80 veškeré vody na světě představují eh, zdroj eh, ekonomiky, energie, zdraví léků a podobně. Zdraví oceánů je zásadní pro budoucí rozvoj lidstva. Podle OECD eh, odvětví založená na oceánech představují 1,3 miliardy eur Eh, v průměru a do roku 2030 vzrostou oceány, jsou zranitelné, poskytují velmi mnoho ekosystémových zdrojů a eh, různé programy se rozvíjejí v celém světě, ale důležitá je jejich udržitelnost. Oceány sehrávají roli při regulaci klimatu, poskytují kyslík, absorbují 25 kysličníku uhličitého, Eh, vrací, eh, rozvádějí teplotu eh, po celé země kouly a jsou největším naším spojencem v boji s klimatickými změnami. Ale jsou příliš vytěžovány, trpí klimatickými změnami a také dochází ke zvýšené kyselosti vody v důsledku lidské činnosti, dochází ke znečištění a ničení biodiverzity. Nejzávažnější priority mám na mysli hlavně klimatické změny, vedou k tomu, že eh, nebude dostatek potravin pro lidstvo, eh, tak jak bude vypadat v roce 2050. My budeme moci tu situaci zvládnout jedině, když budou oceány čisté a zvládnuté, proto je potřeba zvýšit úsilí na regionální a místní úrovni. A toto eh, bylo uznáno jako agenta 2020 OSN Rio Plus a ochrana oceánů, jejich udržitelné využívání mají být považovány za cíle udržitelného rozvoje a součástí společného programu. Společné sdělení komise a vysoké představitelky z roku 2016 o společné zprávě oceánů, která je součástí opatření EU pro agendu 2020 ukázala, do jaké míry je potřeba posílit zprávu oceánů, aby byly využívány udržitelným způsobem a že je potřeba eh, lépe oceány poznat právě proto. A existuje 50 akcí pro čistý oceán v Evropě a ve světě. Mezinárodní zpráva oceánů se týká tří hlavních oblastí. Je to udržitelný rozvoj, role EU ve světě a zaměstnanost. Pro Evropu námořní ekonomika a mezinárodní konkurenceschopnost jsou stěžejní protože stav oceánů je e, čím dál více znepokojující v důsledku lidské činnosti. Jsou to výzvy na celosvětové úrovni pro Evropskou unii i pro členské země a všichni musí jednat společně e, a odhodlaněji. Zpráva, e, o které budete o které jste hlasovali včera, obsahuje eh, partnerství eh, pro oceány k zajištění dobré zprávy oceánu. Způsob, jakým zacházíme s oceány, bude zásadní pro naše přežití jako lidského rodu. A eh, pan komisař Vela říkal, že oceány jsou modrým srdcem země a naším úkolem je jednat ve prospěch oceánů a vytvořit mezinárodní zprávu oceánů. A proto, dámy a pánové, doufám, že se mohu spolehnout zítra při hlasování vaší podporu. Děkuji vám a nyní se dostáváme rovnou ke HDI a slovo má paní Petikainen na jednu minutu. Předně chci poděkovat panu Fariovi za vynikající zprávu chci zopakovat, co jsem řekla již dříve, že EU zcela určitě musí být ve vedení, pokud jde o vytváření lepšího mezinárodního řízení a zprávy oceánů a také pokud jde o závazné úmluvy pro globální zprávu oceánů. Je potřeba řešit nadměrný rybolov, ochranu mořského prostředí, je třeba řídit akce eh, směřující k ochraně biodiverzity, k řešení eh, okyselování eh, vody a potřebujeme také řešit otázky včasné prevence a nesmíme zapomínat také na problematiku mikroplastů, což je věc velice naléhavá a ožehavá. Je třeba eh, to do budoucna vše řešit. Přeji hodně štěstí Evropské komisi v této práci. Děkuji. Děkuji vám. Paní Engström, máte také jednu minutu. Tak, fru ordförande. Mr. Faria. Děkuji, eh, paní a také děkuji eh, eh, zpravodaji eh, panu Fariovi za dobrou spolupráci a dobrou zprávu. Naše moře čelí velkým výzvám a, a my musíme regulovat na nich příslušnou aktivitu. Samozřejmě, rybolovné firmy zde mají velkou odpovědnost, ale já si myslím, že musíme vnímat i důležitost dalších aktivit, například těžba ropy na volném moři. To je velký problém. Musíme sledovat, jaká rozhodnutí zde padají, když jde tedy o ty zkušební vrty tak abychom mohli zachovávat hodnoty pro budoucí e, generace. Musíme e, také e, skládat účty těm, kteří prostřednictvím mezinárodních organizací. Děkuji paní Verkunen. Děkuji vám a paní předsedající. Ráda bych eh, poděkovala kolegovi Fáriovi za skvělou eh, zprávu. Víme, že znečištění oceánu je eh, velká výzva a 95% plastu na světě se použije jenom jednou a je potom vyhozeno a většina z toho skončí v oceánech tuny umělých mod zejména lahví a tašek končí v oceánech a musíme eh, proti tomuto vystoupit globálně. dobré, že eh, eh, umělohmotné tašky začínají být spoplatňování v Evropě a také, že recyklujeme plastové láhve. Ve Finsku jsme dobrým příkladem. Už 12 let se u nás, u nás je systém recyklace láhví a 92 procent plastových láví se opravdu u nás recykluje. To bychom měli dělat všude po Evropě. Jedním konkrétním eh, Konkrétním krokem by bylo také zakázat eh, mikroplastové kuličky v hygienických produktech. Strategie komise je třeba, je dobré, že eh, se k ní dobrala. A nakonec pan Polčák. Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. <clears throat> já se chci připojit ke svým předřečníkům, pokud jde o

zároveň chci upozornit na eh, časopis science který na začátku letošního roku vydal velmi eh, varovnou výstrahu čtyřikrát se zvětšil prostor eh, který lze označit za mrtvé zóny v našich mořích a oceánech jsou to především pobřežní oblasti. zároveň vědci říkají že je možné eh, tomuto nebezpečí čelit právě dobrou spoluprací eh, s lokálními firmami zejména se zemědělci. myslím si že tohoto závazku bychom se měli zhostit. chtěl jsem se ještě vyjádřit k problému emisí z námořní dopravy která má stoupnout až na two hundred and fifty ale k tomu už mi nezbyl čas. děkuji. Rozumím, pane Otmane, že jste se hlásil do KGDI? Je potřeba to říci trošku dříve, abychom to stihli zorganizovat. Dobrá, takže prosím, dáme slovo panu Velo až později. Takže prosím, můžete mluvit. Děkuji, já se omlouvám, že jsem se nepřihlásil v čase. Čas, jenom jsem chtěl poděkovat kolegovi za tuto zprávu. Je velice důležité, abychom byli ve vedení, pokud jde o zprávu oceánu. Eh, nejenom proto, že to je naše eh, odpovědnost v rámci udržitelných cílů rozvoje, protože pokud to neuděláme my, neudělá to na světě nikdo další, ale to od nás vyžaduje zcela jasné vedení. My víme, že bylo dosaženo velkého pokroku, pokud jde o recyklaci v posledních letech, ale eh, částečně to bylo rozvojem trhů také v jiných oblastech ve světě a tam, kde ty trhu, trhy ještě nejsou tak vyvinuté, tak tam eh, můžou v budoucnu eh, vyvinout, vyvstat eh, problémy a znamená to, že recyklace musí růst nadále i v EU. Pokud nebudeme ve vedení my, nikdo to za nás neudělá. Proto je to tak velice důležité z hlediska zprávy oceánu, průmyslového rybolovu, otázku mikroplastu a znečištění moří. Evropská unie musí být skutečně ve vedení a já jsem rád, že tato zpráva některé věci spochybňuje. Poukazuje na to, že členské státy EU mohou udělat více než doposavat. Děkuji a nyní má slovo pan Vela na závěr tohoto, této rozpravy. Děkuji, eh, paní eh, předsedající. Vážení poslanci, já bych rád poděkoval oběma zpravodajům, panu Fariovi a paní eh, zpravodajce Montejo de Aguiar. A za jejich cený přínos. Velice vítám zprávu vlastní iniciativy Evropského parlamentu k e, mezinárodní zprávě oceánu a také si cením vaší e, podpory obecným cílům společného sdělení a jeho akcím. E, děkuji vám za cené připomínky. Toto společné sdělení je zásadním krokem vpřed, protože to je poprvé, kdy komise a, a vysoká představitelka vydali takovéto eh, komuniké k oceánům. Evropská unie tím eh, se stává globálním aktérem k posílení mezinárodní zprávy moří. Eh, úspěch konference, kterou mm, Evropská unie hostila před třemi měsíci na Maltě, mm, ukazuje, že Evropská unie je v popředí řešení globálních problémů v této oblasti. Evropská unie eh, tímto reaguje na eh, agendu eh, pro cíle trvalé udržitelné udržitelný rozvoj, zejména pokud jde o číslo 15 a 14. Jsou tam tři prioritní oblasti pro bezpečné, čisté a trvalé udržitelně hospodařované oceány. Za prvé je třeba vylepšit eh, mezinárodní eh, eh, rámec zprávy. Globalizovaný svět potřebuje globálnější zprávu. Věříme v sílu diplomacie, pravidel a mezinárodních institucí. Ale neexistuje žádné reálné globální řešení bez spolupráce na této zprávě. Evropská unie implementuje nezbytná opatření spoluprací na multilaterální, regionální a bilaterální úrovní a také eh, konkrétními programy. Stejným, eh, stejně tak eh, prosazování multilaterálního přístupu je v souladu s evropskou strategií zajištěná a bezpečná moře, toho dosáhneme jedině spoluprací. V tomto ohledu vítám rozhodnutí valného schromáždění OSN o rezoluci o svolání eh, konference k eh, schválení eh, závazného instrumentu k biodiverzitě v mořích. To Evropská unie podporuje už dlouhá léta. Naší druhou prioritou je i nadále se eh, eh, angažovat eh, v snižování tlaku na moře, tlaku jako je námořní odpad, důsledků, jako je zvyšování, důsledků změnu klimatu, jako je zvyšování hladin oceánu a také to, to všechno se spojuje v těchto prioritách. Také to tedy reflektuje Mm, různé lidské eh, využití námořních eh, zdrojů. Eh, toto je třeba promítat na regionální i globální úrovni do legislativy a jsem velice rád, že tady máme podporu vaší. Naše nadcházející plastová strategie bude bojovat tedy proti tomu zařáďování moří odpadky. Eh, moře je potenciální zdroj potravin a práce a výnosů. Spolupracujeme se zeměmi, které podporují trvalý udržitelný rozvoj mm, a, zprávu příbližních zón. Přístavní infrastruktura a nebo námořní bezpečnost, to jsou další otázky. Průběžné eh, programy eh, dosahují nějakých 590 milionů eur a připravují se eh, další v rámci tedy programu 2014 až 20. Eh, a také musím eh, říci, že se také snažíme rozšiřovat své požadavky, poznatky od oceánech. 160 milionů eur budeme ročně investovat i nadále do výzkumných projektů. Otevírají se tady nové možnosti, měli bychom je maximálně využít. Dalším cílem bude mm, posílit eh, pozorování oceánu a vytvořit eh, celosvětovou eh, síť pro námořní data. Budeme i nadále rozvojet příslušná výzkumná partnerství s hlavními internet, mezinárodními partnery. Ať už, když se to bude týkat mezinárodního, mezinárodní sítě partnerů nebo jenom eh, přísně vymezeného výzkumu, tak je to eh, součástí našeho logicky promyšleného přístupu. A všechny tyhle věci jsou globální, navzájem eh, propojené stejně jako řešení. Nicméně úspěch EU nezávisí jenom na nás, ale také na našich mezinárodních partnerech. A v tomto ohledu vaše podpora při vytváření oceánských partnerství s hlavními angažovanými stranami je velice eh, vítána. Díky tomu eh, bude moci eh, příslušné otázky i nadále nastolovat. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Tím končíme tento bod. A